Liebe Kolleginnen und liebe... Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám všem hezké dobré ráno. Začneme. A e, nebudeme trestat ty, kteří přišli včas, že zkrátka budeme vyčkávat a zdržovat. A kromě toho komisař Levandovský má čas pouze do půl jedenácté. A tím pádem, eh, myslím si, nelze vyčkávat a začneme. Jaké jazyky jsou k dispozici? To všechno naleznete v našem biletínu. Eh, že se vysílá po internetu, to tam najdete také. Eh, další věc je, že zasedání koordinátorů, které bylo naplánováno na dnešek od dvou do tří odpoledne, to odpadá nemáme vlastně nic nutného, co bychom museli zrovna mezi koordinátory diskutovat a proto se nám bez náhrady toto zasedání koordinátorů ruší. A ráda bych upozornila všechny poradce frakcí, to znamená všechny eh, poslance za frakce, na to, a doufám, že mi všichni rozumíte, samozřejmě německy mluvící mi rozumíte, ale i vy ostatní by bylo dobře, eh, kdybyste nastražili uši, protože eh, když se podíváte tady na ten sál, jak je dokola, tak vidíme, že nás je tady skutečně velmi málo. A když už budeme hlasovat o zprávě paní Gresle, budeme hlasovat také o mandátu. Na to potřebujeme kvalifikovanou většinu a to neznamená jenom většinu poslanců, kteří tu jsou v sále, ale znamená to eh, z 22 lidí fyzicky. Takže prosím eh, kolegy z frakcí, odpočítejte si, koho tu máte, tedy z poslanců samozřejmě, a těm ostatním zavolejte, svolejte si je sem, pakliže tu nejsou nebo nehodlají přijít, protože až budeme hlasovat o zprávě paní Gresle, bude potřeba, aby nás tu bylo dost, jinak to nebudeme moci odhlasovat. Pokud jde o zápisy, respektive jeden zápis eh, posledního zasedání, to bude jako vždy. Zápis máme, pokud nebudou eh, žádné námitky do konce zasedání, bude tento přijat. Ja, langsam aber sicher. Kom... Tak pomalu, ale jistě se tu setkáváme. Já tu nebudu nikoho jmenovat, konec konců náš koordinátor tu zatím také není. No, to se nedá nic dělat. Wir haben ähm, auf unserer Tagesordnung. Na pořadu jednání eh, dnes máme mandát pro třístranná jednání. Ovšem vzhledem k tomu, že stále nemáme návrh rozpočtu komise, nemůžeme vůbec začít hovořit o mandátu, nemůžeme o tom diskutovat. Takže to samozřejmě eh, bude odloženo. A na druhou stranu eh, si myslím, musíme pojistit to, abychom měli my jako parlament eh, možnost vypořádat se s těmi lhůtami tak, jak pak budou nastaveny. Eh, možná by pan komisař, eh, než bude hovořit o tom breakdownu, o tom rozložení rozpočtu, mohl se zmínit o tom, zda si myslí, že je vůbec šance, že by se ten návrh mohl nějakým způsobem ještě dále vylepšit Eh, že by se tedy s tím návrhem mohlo v parlamentu, abych tak řekla, jak si ještě něco stát a eh, jestli by to bylo třeba ještě před eh, prázdninami, před letní pauzou, to by asi bylo pravda pro všechny výbory dosti knap, abych tak řekla, aby nám všichni poskytli svá stanoviska. Jejich, myslím, celkem devět, máme tedy tím pádem devět harmonogramů, které bychom museli skloubit a to ve velmi krátkém čase. Takže pak už opravdu nebude eh, času eh, na zbyt. To konec konců známe i z minulých let. No a další otázka je, jak eh, donutíme radu, aby se vzdala té lhuty osmi týdnů, to je tedy ta lhůta pro ty národní parlamenty, A nebo zda se nám to vůbec podařit nemůže, je o tomto přesvědčit. Já se jakékoliv prognózy na tomto místě zdržím, Eh, jak to vypadá, asi všichni víte. Kommen wir also zu dem, was... Dobrá, takže teď se dostáváme k tomu, eh, co nám tady chce předložit, představit pan komisař. 8. února eh, padlo rozhodnutí rady k celkovému rámci a komise byla několikrát námi vyzvána, aby eh, předložila takzvaný indikativní breakdown, indikativní rozklad. A to nám také předložila, takže teď už lze odhadovat dopady. Eh, ovšem je k tomu potřeba doplnit, že komise tento rozklad jak si nepředložila lineárně eh, ke všem programům, ale k některým tam toho bylo procentuálně daleko více než k jiným těm programům. My bychom teď tedy rádi slyšeli představení tohoto breakdownu, tohoto rozkladu od pana komisaře, ale také bychom si rádi vyslechli smysl toho, proč je to navrženo zrovna tak, jak to navrženo bylo. Samozřejmě nechceme teď probírat všechna čísla od rady, ale zkrátka chceme vědět, proč jsou větší zásahy tam a tam a menší zásahy jinde. Musím například říci, že v kategorii dvě mi to připadá naprosto nespravedlivé, že se 75% kategorie 2 bere z přímých plateb pro naše zemědělce a e, toto stanovisko vlastně o 1, se sníží ještě o 1,8 takže z toho máme vlastně miniaturní program, eh, třeba takový program jako Live, který eh, je velmi kvalitní a vytváří jenom 0,8 procent této kategorie 2, tak ten se sníží o nějakých 5,5%. Jaký je smysl takovýchto, takovýchto snižování? A nebylo by bylo možné postupovat jaksi jinak, protože u velkých programů, eh, když trošku peněz vezmete, se to skoro ani nepozná. No nicméně, to nám jistě vysvětlí pan komisař eh, Levandovský. Drahý Januši, vítáme vás eh, ve svém středu, tedy spíše ve svém kruhu, abych tak řekla. Ten výběr sálu není úplně šťastný, ale musíme pracovat s tím, co nám, co nám dají. Takže prosím. Děkuji. Já si vážím prostorného sálu, kde se všichni slyšíme a vidí. To, co chci zde uvést, je takzvaný, takzvané technické rozložení. Bude to velmi stručné a je to čistě odborná technická záležitost. Když jsme se snažili předložit to, co by mělo být výsledkem, aniž bychom nějakým způsobem předjímali výsledky jednání s parlamentem a radou. A týká se to samozřejmě škrtů a některé škrty vysvětlovala eh, paní předsedající Jutta Haug. Ale aby to nebylo úplně černobílé, tak dalším referenčním bodem pro budoucnost, a to je čistě můj úvod, tedy máme zde také realitu let 2007-2013, tedy finanční období a výdaje. A přes eh, ty škrty. Samozřejmě nejsme s tím spokojeni, ale pokud chcete jemnější rozlišení, tak eh, jsou zde i nadějné body pro budoucnost a ty jsou zde vypočteny také právě ve srovnání období 2013. Takže ten eh, výběr není tak eh, negativní a také se to týká tedy situace v Evropě, Evropy, která je postižena krizí a nezaměstnaností. A to je také náš příspěvek rostoucí konkurenceschopnosti. Je tu také vyšší alokace pro energetiku a dopravu. A potom tu máme program pro malé a střední podniky, který značně roste. A Erasmus také. V kapitole 3 máme nárůsty. Týká se to vnitřní bezpečnosti také Fondu pro migraci a azyl. Nástroj flexibility také významně roste a další drobnější oblasti také. Takže, jak již bylo vysvětleno, samozřejmě nejsme nadšeni z těch škrtů, ale když se podíváme na další referenční rámec, tedy částky, které jsou k dispozici v letech 2013, alespoň v některých oblastech, je naděje na zlepšení. A nyní se vrátíme k tomu eh, technickému aspektu prezentace. Máme tu tedy zásady a to odpovídá na otázky Juty Hauk. To, co bylo dopředu alokováno, bylo tedy dodrženo při tomto rozdělení. Což znamená, následující. Fond eh, Connecting Europe, tak jak bylo dohodnuto v radě, programy Galileo GMSS, který je nyní přejmenován Copernicus, ITER, eh, rušení jaderných provozů v řadě zemí, to byla jasně určená prealokace, a soudržnost, iniciativa pro nezaměstnanost mládeže, tržně související výdaje a to je tedy z té kapitoly 2 také, tam se musí dodržet stropy a to se týká i rozvoje venkova. Takže to jsou takzvané předem stanovené částky. A náš realistický přístup byl respektovat tyto předem alokované částky v tomto rozložení. A potom jsou tu změny, pokud jde o strukturu rezerva pro zemědělské krize, které jsou také v Heringu 2, a potraviny pro nejchudší, ty patří do sociálního fondu. Výpočetní systémy pro agenturu pro domácí záležitosti, to je zase v kapitole 3. To se týká struktury. Neznamená to nějaké zásadní změny, ale pokud je o celkové částky a Celkové částky pro agentury nebyly tedy eh, seškrtány, nebyly sníženy. A to je, to je zahrnuto vlastně v prvním, původním návrhu komise. To nebylo potřeba a bylo, bylo tam vlastně to omezení, které bylo eh, uloženo automaticky. A to se týká také pětiprocentního postupného snížení pro budoucí období. A komise má předložit eh, výsledky revize eh, finančních výkazů podle článku 47 meziinstitucionální dohody, abychom skutečně mohli vstoupit do dialogu s Evropským parlamentem. Takže to jsou vlastně zásady v té první části a potom tu máme také tedy takzvané marže, které jsou sníženy více, než by odpovídalo eh, poměrnému snížení. Ty, ta zásada je, že nejnižší, která vlastně znamená to nej, největší sní, nejmenší snížení, které umožňuje tedy řádné roční fungování. A pokud snížíte marži ještě více, tak to znamená, vlastně příliš malý manévrovací prostor pro ten rozpočtový proces během roku. A pokud se podíváme na celkový rozsah marží, tak to odpovídá tedy tomu, těm rozpětím v, v, podle současného víceletého finančního rámce. To je tedy, to se týká rozpětí a pokud jde o proto proporcionalitu, to je jedna z hlavních zásad eh, těchto, eh, tohoto rozložení škrtů. Existují skutečně omezené odchylky od eh, proporčních škrtů. A nevím, jestli to tady má vypočítávat, zda je to schudné, ale možná bych ústně sdělil, kde jsou vlastně odchylky od té zásady proporčních škrtů. V kapitole 1 tedy máme takzvané privilegované zacházení, kde jsou škrty menší. To se týkalo horizontu 2020 u programu COSME, Fiscalis, sociální změny a inovace. Tam jsme umožnili reálný nárůst oproti roku 2013. A také jsme se snažili zajistit eh, kritický rozsah eh, implementace. A pokud jde o agenturu Galileo, tak to také bylo určeno dopředu pro posílení rozpočtu. V kapitole 3 zdraví pro růst. I to bylo upřednostněno, protože zde máme novou prioritu Máme tu udržitelnost národních zdravotnických systémů a, a díky novým povinnostem, kde tedy jsme toto zohlednili, u spotřebitelských programů ta alokace byla tak malá, že aby to mělo vůbec nějaký dopad do budoucnosti, tak ty škrty byly zase menší, než by odpovídalo proporcím. A pokud jde o systémy eh, informačních technologií u občanství a dalších vnitřní záležitostí v kapitole 4 nástroje sousedství. Tam jsou škrty poněkud menší, než by odpovídalo proporcím, abychom zachovali alokaci, kterou máme nyní v letech 2007-2013. Tedy pro politiku sousedství ta zásada byla zachovat úroveň z roku 2007-2013, což znamená, škrty, které jsou nižší, než by odpovídalo proporcím oproti původnímu návrhu komise. To platí také pro humanitární pomoc. A zde je jasné odůvodnění. Humanitární pomoc je oblastí, kde je možné skutečně významně přispět eh, příslušnou částkou a 30 milionů euro pro uprchlické tábory v Syrii a jiných oblastech mají skutečně eh, konkrétní dopad a jsou výrazem eh, humanitárního zájmu Evropské unie. Takže to má své opodstatnění. A vlastně toto byl výčet těch výjimek, které byly upřednostněny, kde jsou škrty nižší. Ale potom zde máme škrty, které jdou nad rámec proporcí. A to je Erasmus pro všechny. Ale původní návrh byl, komise byl nárůst 18%, ale nebylo to odůvodnitelné. Takže zde máme nárůst 40% a to znamená, že to je vlastně větší škrt, než bylo navrženo. Máme tu další fitosanitární opatření, protože zde máme zase přístup k rezervě pro zemědělské krize. Potom jsou tu ještě škrty, které se týkají azylu, migrace a vnitřní bezpečnosti, ale tam ty škrty jsou o něco menší. A také se to týká vlastně škrtů, které se týkají agentury pro vnitřní záležitosti. A to je kapitola 3. U kapitoly 4, pokud jde o odchylky, která znamená vlastně hlubší škrty, to je nástroj pro jadernou bezpečnost. To je samozřejmě věc, která nás zajímá, ale tam máme alokované částky pro odstavování jaderných eh, provozů na Slovensku, v Bulharsku a v Litvě. CFSP, CZBP, tedy obtížná absorpce, je odůvodněním u těchto prostředků civilní ochrana a EVAK. Tady jsou velmi malé odchylky u kapitoly 4 a škrty jsou tedy nižší, než by odpovídalo proporcím. A to je vlastně čistě technická záležitost eh, reakce na závěry z 8. února, které, kde je zásada proporčnosti. A je třeba tedy zachovat úroveň programování a zajistit eh, díky malým odchylkám jsme schopni toto poskytnout eh, písemně. My to nemáte vlastně v těch tabulkách. Ale jsme schopni vás o tom globálně informovat. Tedy to je částečná odpověď na to, co dnes Evropa potřebuje a často ta situace je ještě dramatičnější. A proto máme prostředky pro podporu růstu a pracovních míst. A myslím, že nejsou realističtější nástroje, které by členské státy mohly dostat a to je skutečně záležitost technická a nepředjímá to nějak výsledek našich jednání. Děkujeme mnohokrát. Dobře, eh, no. Eh, ono eh, občas technika vede k tomu, že se stanou věci, které nelze už vzít zpět. To je jedna věc. Druhá otázka, proporcionální škrty, co to znamená, kolik je to procent? A co to všechno znamená, když si to vezmeme pro rozpočet 2013, tedy kolik, o kolik méně peněz dostaneme eh, meziročně mezi roky 13 a 14. Tak a eh, teď ještě, než se pustíme do toho dlouhého seznamu všech těch, kdo chtějí mluvit, bych ráda řekla toto. Chci poblahopřát jednomu kolegovi velmi srdečně k narozeninám. Je to Ivajlo Kalfin. Srdečně blahopřejeme. A jdeme na to. Anne Jensen bude první, pan Maria, pak Maria Cavario a pak dále a dále a dále. Takže paní Jensen. Děkuji vám. Děkuji vám za tento technický rozklad a za vysvětlení. Nejprve bych ráda panu Levandovskému řekla toto. Ten fakt, že jsme nedostali 29. návrh rozpočtu a vy nám teď odkládáte toto podání návrhu eh, na dobu někdy mezi dneškem a prvním červencem. To způsobí v Evropském parlamentu obrovské problémy eh, pro naše fungování tedy. A jak jste, jak jste řekli, bude potřeba, abychom teď s radou začali jednat o tom, že by rada nepoužila ten standardní postup, že to tady nepošle národním parlamentům na 8 týdnů. No, to víte, čím déle vám to potrvá, tím obtížnější to bude. E, říkáte, že toto je technický rozklad, ale všichni víme, že jsou určitá omezení pro to, jak moc jiné ty nové návrhy mohou být. A upřímně nechápu, proč komise zkrátka nemůže navrhnout rozpočet. Eh, hlavně vás prosím, pracujte rychle. A teď k těm číslům. Samozřejmě jsou zde škrty eh, rozhodnuté členskými státy. A je zde jedna oblast, eh, na kterou se chci hlavně zavěřit. Eh, paní Kavárňo eh, o ní také bude mluvit. Říkáte, že v případě Horizontu 2020 budeme mít navýšení o 28% v porovnání s průměrem za rok 2007-2013, za období 2007-2013. No, my velmi často eh, citujeme Marka Twaina, že jsou lži, prach z prosté lži a statistika, že ano. Eh, ale faktem je, že v období 2007-2013 eh, ten výzkum byl navýšen o 70%, což bylo zcela záměrné. Stalo se to proto, že jsme chtěli zajistit, že Evropská unie bude konkurenceschopná vůči USA, vůči Číně, vůči všem novým členským státům. A e, s těmito čísly, která jste nám představili, ano, e, rada říká, že e, od roku 2013, od teď máme mít reálný růst až do roku 2020, ale bude to ve skutečnosti méně než 5% a upřímně řečeno to opravdu není ambiciozní. To opravdu není ambiciozní. Eh, já jsem přesvědčená, že Horizont 2020 tímto skutečně utrpěl tím, co si usmysleli šéfové státu. Oni chtěli víc peněz na zemědělství, víc peněz na regionální fondy a méně na prorůstovou politiku Evropské unie, což mě přijde politování hodné a Myslím si, že bychom teď měli zkusit najít nějaké způsoby, jak toto napravit, protože ten rozpočet není dostatečně ambiciozní. Další eh, obavy máme v té malé kategorii 3, kde jsou různé občanské programy, které nám jsou velice drahé. A eh, pak je zde také ta celá oblast zahraniční politiky, kde eh, utrácíme dost peněz a do budoucna to bude ještě více. Konkrétně bych se chtěla zeptat, jak si představujete upravení těch položek, jako je Palestína nebo UNRA v rozpočtu, protože tyto položky eh, mají rok od roku méně a méně peněz. Chci se vás zeptat, jestli eh, tentokrát k tomu zaujmete postoj realistický. Děkuji. Marie, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Jensen mi tak trochu vzala vítr z plachet. Zcela souhlasím s tím, že je potřeba, aby tři evropské instituce vypracovali řešení pro rozpočet na rok 2014 včas, tak aby nedošlo k rozpočtové krizi, ještě navíc k těm všem ostatním krizím, které v Evropě máme. Za další k horizontu 2020, k tomu bych dodala pouze tolik. E, to 28% navýšení to odpovídá 7,2 miliardám euro, které nám komise eh, poskytla a meziročně 2013-2014 je to snížení rozpočtu, prosím. Takže to vůbec neodpovídá tomu příslušnému odstavci v závěrech eh, rady, v závěrech jednání rady. Je to proto, že Horizon 2020 je sedmý rámcový program, plus velká část programu CIP plus EIT, což je velmi malé, ale spadá to do horizontu 2020. A fakt, že ten eh, rámcový program 7 byl 52 miliard a eh, mezi roky 2007 a 2013 se to navýšilo. Eh, teď v roce 13 to je nějakých 9,8 miliard. Takže meziročně, mezi roky 2013 a 2014 dojde ke snížení a e, dostaneme se na stejnou úroveň, tedy na hodnoty roku 2013 až za tři roky, což vůbec není dobré ani pro Evropu, ani pro Horizon 2020, který je velmi ambiciozním programem, daleko více než eh, sedmý rámcový program. Je to důležitá součást inovací, průmyslové participace a tak dále a tak dále. To je, velmi, je to velmi samozřejmě drahý prvek eh, toho výzkumného a inovativního řetězce, který v Evropě máme. Děkuji vám. Eh, děkuji, říká paní předsedkyně. Salvador je další. A potom Jan Müller. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Domnívám se, že pan komisař a Evropská komise nám předložili toto technické rozložení zcela jasným způsobem. Já s tím naprosto souhlasím v době, kdy rozpočet Evropské unie je značně omezen jednohlasným rozhodnutím členů Rady a Evropská komise, a tudíž i pan komisař Levandovský, propočítali toto rozložení. Pan komisař zdůraznil některé komunitární programy, které jsou důležité pro ten prorůstový cíl obecný, například kategorie 1A, je tu určitý časový rozvrh, který musíme dodržovat, ale máme zde absolutní čísla a já si myslím, že je potřeba si stanovit priority pro ten cíl 2020, pro malé střední podniky, pro výměnu studentů, to si myslím, že je správná orientace, to je výborné technické rozhodnutí, to odpovídá naší politické zcela jasné orientaci. A z tohoto hlediska jsem naprosto spokojen s návrhem Evropské komise. Pochopitelně, že to je základ, který nám poslouží pro další srovnávání při jednání s radou pochopitelně, že naši vyjednavači se pokusí vylepšit čísla pro některé programy a podle, naš, podle mě tedy my jsme tady rozpočtový výbor a my bychom eh, vlastně s tímto rozdělením měli být spokojeni, tak jak nám jej předložila Evropská eh, komise. Samozřejmě příslušné výbory se potom k této orientaci ještě budou vyjadřovat vzhledem k tomu, že chybí rozpočet pro e, příští rok, tak určitě s tím e, nastanou určité problémy. Já se domnívám, že můžeme zkrátit čas na přípravu stanovisek ze strany příslušných výborů, protože velmi dobře chápu, že bez určitého nasměrování pro ten konečný, pro tu konečnou dohodu mezi parlamentem, radou komisí bez tohoto určitého nasměrování je velmi obtížné vlastně vložit do rozpočtu 2014 nějaká konkrétní čísla. Proto pan komisař Levandovský chce odložit o týden prezentaci toho rozpočtu a mně to přijde jako velmi moudrá věc, velmi nezbytná věc. Je to ale už naprosto nezbytné pro situaci, ve které jsme. Jan. Genau. Jan. Tak, jako další Jan, eh, si další na řadě. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jednoduchá otázka na komisi. Vyslechl jsem si pana komisaře a není mi jasné, proč nemohl předložit rozpočet na rok 2014. Jaké jsou konkrétně důvody, proč jste to neudělali a co si myslíte, že získáte tím, že to budete odkládat? Was für eine kurze... Ano, to bylo velmi stručná a jednoznačná otázka. Jirgard, prosím. Not too long, but, but still a little bit. Budu trošku uh, další, ale nepříliš. Eh, pokud je o rozložení komise, tady jsou vidět návrhy rady a zatím jsme řešili globální čísla a potřebovali jsme toto rozložení, abychom eh, zjistili vlastně, oč běží. Pokud to mohu komentovat, ty nejhorší věci z mého pohledu. K, paní Carvajo říká, že nedojde k navýšení horizontu 2020. Je to ještě horší. Nedojde k nárůstu do roku 2017. První čtyři roky u horizontu 2020 mají nižší čísla než rok 2013, tedy žádný nárůst až do roku 2017, když se podíváte na čísla. A myslím, že to je skutečně nepřijatelné. I u těch celkových částek, když, se, když vyloučíte Galileo, o tom jsme už mluvili, zda to má či nemá být zahrnuto, nedojde k nárůstu u 1A v prvních letech. A druhá věc. V kategorii 1B, když se podíváte na rozložení, vidíte, že nárůst se týká přechodných regionů. A pokud jde o konvergenci u nejchudších regionů, ty škrty jsou mnohem větší než to, co jsem já předpokládal. Když se podíváte na nezaměstnanost mladých, 428 milionů ročně. Je to evidentní, že to nebude mít vůbec žádný dopad, pokud nedosáhneme frontloadingu u dalších alokací pro nezaměstnanost mladých. A já si myslím, že nestačí ani frontloading, ale skutečně potřebujeme vyšší číslo. To je strašně důležité pro naše budoucí jednání. U kategorie 2. Osobně nemám problém se škrty v kategorii 2, ale mám problém s profilem. Když se podíváme na čísla, je tu více škrtů v druhém pilíři než v prvním pilíři. Je tu více škrtů v rozvoji venkova než u přímých plateb. A osobně já si nemyslím, že je to přijatelné. A ať už jsme pro nebo proti kategorii 2 v Evropském parlamentu, prostě došlo k jasnému společnému stanovisku. Je třeba upřednostnit druhý pilíř SZP a ne první pilíř. A tady je to úplně naopak. Kromě toho, pokud jde o kreativní Evropu, Silvia Costa jedná v rámci trialogu a tam je ta mě pověřila, abych sdělil následující. To byl skutečně program, který byl důležitý pro kromě horizontu 2020 zaměřený do budoucnosti ale nedochází k žádnému nárůstu kreativní Evropy až do roku 2017 a dokonce i pro celé období je to navýšení okrajové. To znamená, že tu nejsou žádné nové ambice, o kterých hovoří komise, takže nic z těch ambicí se nezhmotní a to je skutečně také politování hodné. U kategorie 4 tento týden, tři dny, jsme zde měli schromáždění Euronestu v země východního partnerství. Naši kolegové ze zemí, kde jsou skutečné problémy, které se chtějí přiblížit k Evropě, ať už jsou z Ukrajiny, Arménie, Azerbajdžánu a podobně. Ale pro programy sousedství, a to zahrnuje i jižní sousedství, země arabského jara, příspěvky pro Palestinu. Ani rok 2020 nebude na dnešní úrovni. Chci říci, že jsme dali velké sliby zemím partnerství a to je prostě nepřijatelné. Konečně, dokonce UDCI, hlavní program pro rozvojovou pomoc, kde, jsme, eh, kde bychom měli skutečně přispívat k rozvojovým cílům milénia. Dokonce i program DCI je značně redukován. Na, ve čtyřech prvních letech následujícího období. Já se nezlobím na komisi, ale je skutečně užitečné, že teď máme konečně tento přehled. Že víme, jak se to týká konkrétních programů, konkrétních politik a některé věci prostě z toho jsou jasně nepřijatelné. Já vielen... Děkuji vám. Dovolte mi jednu věc doplnit. Eh, takovéto eh, nedělní proslovy, takovéto proslovy z balkónu, to je vždycky příležitost, kdy se setkají všichni premiéři, ministři, kancléři a Bůh ví kdo všechno ještě a hrozně hezky povídají o nezaměstnanosti mladých a o tom všem. Eh, máme zde velkou skupinu, která říká, ano, frontloading je nutný. Ale zároveň minimálně ze strany německé vlády, já nechci říkat ze strany mé vlády, všichni víte, jaký na to mám názor, eh, zde je eh, informace, ano, pokud bude frontloading, tak ale zároveň bude potřeba provádět backloading. Co to znamená? kde máme ty peníze sebrat, abychom je mohli nalít do boje proti nezaměstnanosti mladých. Eh, to je něco, co nás asi technicky eh, dost trápí a komise by nás eh, o tom mohla informovat. Ano a přesně proto potřebujeme velmi vážně provedený přeskum v polovině období víceletého finančního rámce, že ano? No dobře, tak teď Ivajlo, prosím. Thank you very much. You... Děkuji, Juto. Děkuji, pane komisaři, za váš úvod. Musím říci, že jsem velmi zklamán skutečností, že komise přebírá čísla rady a překladá nám je, i když je tam uvedeno, že je to čistě technická zajitost, která nepředjímá výsledek jednání. Podobný eh, nic neovlivňující předběžný nástřel by vlastně vycházet čísel parlamentu. A potom proč překládá takový návrh, když to není váš vlastní? Skutečnost, že komise přebírá čísla rady, nepřispívá některá k jednáním, do kterých se pouštíme s radou. Tato čísla, a vidíme ten, to rozložení, a to prostě není přijatelné pro parlament, protože nemáte před sebou ty politiky, které deklarovali eh, předsedové vlád a hlavy státu a které neustále deklarují na každé radě. A tady vlastně snižujete prostředky oproti současným úrovním, pokud jde o investice, pokud jde o zaměstnanost mladých, pro výzkum. A to je cesta, kterou opustíme krizi tím, že snížíme investice a výdaje na výzkum a výdaje na široce oznámenou politiku záruk pro mladé, které ovlivní nezaměstnost mládeže. A potom, je, potom jsou, je tady těch 6 miliard, které nejsou čerstvé prostředky, které jsou realokovány na 7 let. To není prostě seriózní přístup. A pokud chceme ovlivnit rozpočtem jakoukoliv politiku, tak musíme mít čísla, která ukazují, že jsou prioritou. Dobře, pokud je rozpočet eh, nižší a já nepřijímám ty úrovně, které předkládá komise i se všemi varováními, která jsou zde uvedena. Ale tady je potřeba na číslech něco vidět. Máte tu Connecting Europe, tento nástroj, kde došlo k 115% eh, škrtu. A máme tu i informace od Evropské investiční banky. To zde zaznělo před, eh, před, před týdnem. Pilotní fáze začíná. Máme sedm projektů v celé Evropě. A to je vše. Celá řada projektů se týká investic do dálnic. A říkáme, že dálnice asi nejsou prioritou. A žádný z těchto projektů se netýká střední a východní Evropy. Takže pokud říkáte, že toto je cesta, jak nastartovat evropskou ekonomiku, já se bojím, že tomu tak není. Protože vše, co zde máme v tabulkách, ukazuje, že evropský rozpočet bude fungovat procyklicky a bude bránit rozvoji v Evropě. Spíše než by se snažil se soustředovat na některé klíčové otázky a přispět k řešení. Juta správně podotkla. Vzhledem k tomu, že tyto částky pro záruky pro mladé jsou skutečně eh, malé, podle odhadu Mezinárodní organizace práce, ten systém víceméně funguje dobře. To je ten eh, švédský, severský model, který Jorgen zná dobře. Ten by potřeboval asi 30 miliard euro, ale dnes Evropa na to dává 152 miliard. A vy říkáte 6 miliard na 6 let. A členské, členské státy říkají, dobře, tady zajistíme frontloading, ale my ty prostředky potřebujeme teď a ne v roce 2020. Nezam, mladí nezaměstnaní je potřebují teď, když už jsou nezaměstnaní roky. Nemůžou čekat do roku 2020. Takže úplně podvážeme tento, tyto prostředky. Já myslím, že ta zásada přebírat eh, čísla rady a víceméně to rovnoměrně rozdělit mezi malé programy jasně ukazuje, že to, co rozhodla rada pro rozpočet, bude rozhodující pro Unii. A to bude velmi vážný procyklický faktor. Pokud chceme řešit krizi, musíme se soustředit i v těch omezených eh, zdrojích na priority. A tady ty priority prostě nevidíme. A to ještě více zdůrazňuje požadavky na radu prostřed jednání o VFR. A za každou cenu, za těchto okolností, které existují, prostě znamená, že se nemůžeme smířit s těmito údaji, protože to skutečně vytváří velmi nepěkný obraz o skutečnosti, které před Ano, e, fakt je, že tento breakdown, technický breakdown, nám jasně říká, že ten tvrdě vybojovaný kompromis 8.2. je kompromis špatný, který Evropu v žádném případě neposune dál. A myslím si, že neprospěje nijak ani těm šéfům vlád, kteří ho odsouhlasili tak, jak si to představovali tedy. Tak, teď musím udělat něco, co dělám velmi nerada, totiž musím eh, trošku pře, pře rovnat ten eh, další postup v eh, řečnících, abych tak řekla, protože nám, k nám přišla Pervánč, my jsme si pozvali předsedy a předsedkyně dalších výborů, Pervánč přišla, ale v 10 hodin musí odejít, protože předsedá svému výboru, takže bych ji prosím předsunula. Doufám, že mi to všichni ostatní prominou. Pervánč, máš slovo. Ano, děkuji a omlouvám se, že budu muset odejít. Pane komisaři, děkuji, že jste tady. Děkuji výboru, že pozvali také zpravodaje, kteří se starají do eh, podrobnosti o tyto rozpočty. Víte, že sociální výbor se zabývá specificky některými otázkami více. My chceme mít prostě 25 eh, politiky koheze pro sociální fond. Několik poznámek. První, Sociální inovace. Tady vidíme, že úroveň 2013 eh, bude stejný jako v roce 2016. Nakonec se probudili všichni a tato úroveň se mi nezdá úplně rozumná. Na výboru pro zaměstnanost a sociální otázky jsme odhlasovali fond pro nejchudší rozpočet alespoň na současné úrovni. To znamená o miliardu více než to, co členské státy rozhodly v závěrech eh, Evropské rady. A to je to, co právě už řekl Iva, Lokalfin. To musím podpořit. Co se týče iniciativy pro zaměstnanost mládeže, oproti tomu, co by si přál Evropský eh, parlament podporovaný eh, Evropskou komisí, podstatě ten program eh, nedosahuje těch cílů, je to určitý paradox. My v podstatě musíme do strukturálního programu začlenit eh, naléhavé opatření. Musíme se podívat realitě do očí, musíme být kreativní, abychom eh, vlastně se z toho dostali. Náš výbor odhlasoval frontloading a pak si musíme říci, co to vlastně znamená, protože některé státy by chtěly ten frontloading udělat před 1. lednem 2014. Otázka je samozřejmě jak. Ale nezávisle na tom od 1. ledna 2014 se ten rozpočet musí zaměřit na první roky programu. I kdyby tam měl být klauzulou flexibilitě a revize, jak to navrhuje na mm, Evropský parlament, s určitým mechanismem. My přece musíme nějak živit ten stroj, pokud budeme stále v tak drastické situaci, co se týče nezaměstnanosti, hlavně u mladých. Děkuji paní předsedkyni, že jsi mi umožnila toto říct, aniž budu moci vyslechnout odpověď. Ano, děkuji. Tak a teď jedeme dál eh, v tom, jak jsme byli eh, na seznamu. Prosím, Alda. Obrigada, presidente. Eh, eu gostava de começar por dizer... Ano, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi začít tím, že jsem přesvědčena, že je nepřípustné, že komise nám sem dnes předkládá tato čísla, která v podstatě představují eh, naprostou disagregaci čísel z rady. To je, myslím, naprosto nepřípustné a není možné, aby komise neustále měla spoždění v tom, jak předkládá vlastní odhady rozpočtu na rok 2014. E, promiňte, žádný rozklad není prostě jenom technický. Každý takovýto rozklad je politické podstaty. A kromě toho, to, co máme před sebou, je v podstatě e, přenesení toho návrhu z únorové rady do nějakých podrobných čísel. A já se omlouvám, pane komisaři, že vám to takhle musím říct si z oka do oka. Na tohleto komise vlastně nepotřebovala vůbec své technické pracovníky, protože, eh, nebo respektive jenom někoho, kdo umí přeposílat e-maily. My bychom od komise potřebovali slyšet, jaké jsou její záměry, co chce komise v současné situaci dělat. A komise v podstatě jenom vypracovává toto, aby uspokojila potřebu parlamentu, který od ní pořád něco chce a vůbec neplní svou roli, kterou vůči nám má plnit. Vlastně nedělá to, co dělat má. Tím, že nám sem jenom přelopatuje, abych tak řekla, ta čísla, která komisi dala rada. Samozřejmě eh, máte podrobnosti, možná víte něco víc o těch katastrofálních výsledcích únorového jednání rady, to je tedy jedna věc, ale jak se s nimi, jak se s touto katastrofou hodláte vypořádat? Jak chcete ukázat svaly, abych tak řekla, a abyste zajistili, že ta katastrofa nebude tak katastrofální? Eh, v kapitole 1a máme navýšení 37,3%, ale to v podstatě e, e, je nesmysl, protože to závisí pouze od toho, že ze sem se začlení ITER a Galileo. Je to tedy skutečně navýšení? A e, vzhledem k tomu, že pan komisař je tady, jak doufám, aby nám něco vysvětlil, tak se chci zeptat ještě na toto. U bodu 3, u kapitoly 3, také hovoříte o navýšení 27% pro asilový fond. Ovšem Eh, tady ten interní fond potřebuje 35% navýšení. A myslím si, nebo respektive byla bych řekla, že by to mělo být naopak, ne? že bychom měli mít méně na asilovou a migrační politiku a více peněz na domácí použití. Eh, rovněž hovoříte o pomoci pro palestinské uprchlíky, Eh, tam se ta situace eh, každoročně zhoršuje, zhoršuje se situace v Sýrii každým rokem. Co hodláte dělat s tím? Prosím, řekněte nám něco, co lze nějakým způsobem uchopit. Já vás chci upozornit na to, že například pomoc na nejvíce znevýhodněné původně měla být něco více než jenom potravinová pomoc. Mělo to být, pokud aspoň já vím, daleko širším program než jen distribuce potravin z nadbytků. Eh, alespoň tedy, když ten program vznikal, tak pokud vím, eh, představoval daleko širší program, když tedy, eh, když tedy hovoříme o té pomoci skutečně ten nejpotřebnějším a kolegyně Pervanč právě zmínila, že začlenění tohoto do Evropského sociálního fondu, kde máme už jiné programy pro výjimečné příležitosti, vlastně není e, vůbec jiná možnost. Musí to spadat do toho, do toho sociálního fondu, do toho, do toho, do toho, do toho komplexu fondu sociálního fondu. A jiná možnost vlastně vůbec není. Eh, kolegové už se tady ptali na celou řadu dalších věcí, ale já si myslím, že musíme říct toto. Rada zkrátka neustále předkládá to samé. Na konferenci předsedů eh, otevřené pro všechny poslance jsme také slyšeli eh, předsedu rady, který řekl, že pomoc pro mladé je prioritou, ale kde to vidíme na papíře, kde je ta skutečná pomoc těmto lidem. Takže rada se setkává znovu a znovu, mlátí se tam vehementně do stolu, říká se pořád to samé, ale co se děje? Nic. Já bych ráda, aby se konečně něco dít začalo. Děkuji. Ano, děkuji, Aldo. Já si eh, eh, říkám, že vlastně asi každý by mohl mluvit o té pomoci pro nejpotřebnější. Já zde také nevidím vůbec žádnou činnost, která by tady byla skutečně nějaká, eh, nějaká hmatatelná. Teď prosím Juan. Muchas gracias, Juta. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát, Juto. A děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Poté, co všechno řekli mý kolegové, předřečníci, musím já říci, že jste nám přišel představit určitý princip, který se opírá o realitu. Jednak tu máme dohodu z února. Víme, že je velmi složité, aby se 27 států dohodlo. Čili to je fakt, který nelze přehlédnout. A další věc je, že jsme prostě v krizi. Ta krize má několik podob. Dotýká se finančního systému, dotýká se té každodenní ekonomiky, týká se nezaměstnanosti a tak dále. A to je realita. To jsou ty prvky, které je potřeba e, přijmout. Hovoříme-li tedy o tomto rozkladu, tak jak nám byl e, představen. Chci mluvit jasně. My bychom měli mít tu odvahu promluvit k občanům a říct jim pravdu. Budeme mít prostě financování do roku 2017, já doufám, že až 20, ve stejné úrovni jako v současnosti. To je skutečnost a tak to bude. A prostě musíme říct jenom tu věc velmi jasně. Ne, nezvládáme financovat úplně všechno. A protože nezvládáme všechno financovat, jak už tady někdo řekl správně, bude potřeba prostě dosáhnout aspoň jednoho cíle a to je růst zaměstnanosti. To je politická priorita, která nás čeká. A my bychom měli mít tu odvahu občanům sdělit, že prostě nedokážeme financovat vše, co bychom chtěli. A to vše nás nutí také říci, že nedokážeme vyřešit ten problém rozpočtových prostředků, je tu prostě rozdíl Máme prostě problém s peněžními toku na náro, toky na národní úrovni. To je všechno, jsou skutečnosti. Jsou tu politické restrikce a mm, komise pracuje na tomto základě. Já myslím, že komise pracuje výborně a já jí za to děkuji. Jetzt Ada. Teď má slovo Ada. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jenom velmi stručně. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste za námi ještě jednou přišel. Tentokrát jste nám tedy přišel představit eh, ten rozklad dohod eh, z února. A řekla bych, že tato prezentace pro mě aspoň byla velmi užitečná, protože si myslím, že to je jasný odraz škrtů, které padly, které byly dohodnuty na radě. A jasně to ukazuje, jaké jsou politiky, které chceme financovat, aniž bychom je mohli financovat. Je jasné, že nemáme peníze na všechno, ale prostě ani v dnešní době, ani v tučných dobách se nám nedaří financovat úplně všechno. Dnes vidíme, že ale nefinancujeme ani to, co vlastně naši premiéři a, a šéfové státu říkají, že bychom financovat měli, protože oni mají plnou pusu těch slov jako boj za zaměstnanost a podobně, ale v podstatě na to prostředky nedávají. Vidíme to s tou miliardou, která nepřichází, vidíme, že ta situace je prostě velmi špatná a je potřeba si to říci. Vidíme, jak ty škrty, které přijala rada, vypadají potom ve skutečnosti, v každodenním životě. Takže se obracím na pana komisaře. Máte ještě podrobnější rozklad než ten, co jste nám předložil, protože všechny programy jsme v těch číslech neviděli a já bych u některých programů ráda znala konkrétní čísla. Já vím, že to je technický rozklad, že pak se musí vyjádřit parlament ale myslím si, že bychom měli dostat eh, podrobnější dokument, kdybyste byl tak hodný a zaslal nám ho, abychom věděli, o co se můžeme opřít, jak ta čísla vypadají, aby to bylo pro náš výbor jasnější. Děkuji. Teď Ingeborg. Děkuji. Já bych ráda komisi poprosila, zda by u tématu nezaměstnanost mladých nebylo možné dát příslušným poslancům v parlamentu informace o tom, kolik EU v jednotlivých státech dává na to, aby bojovala s eh, nezaměstnaností mladých. My jsme o tom měli s komisařem Andorem dlouhou rozpravu ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a vlastně nám nikdo nemůže říci, co se skutečně využívá, což je dosti složité. Jak máme občanům eh, příští rok ve volbách říkat, EU pro vás něco dělá, když jim nedovedeme říci, co vlastně dělá? je přece nutné mít i možnost eh, v rámci, v rámci sdílené zprávy dostat se k datům, kolik peněz členské státy na toto mají. Je to konec konců v zájmu členských států jako takových. Ono, tady eh, často hovoříme o více penězích, více penězích, ale je to taková fantomová debata, protože vůbec nevíme, kolik peněz máme teď a kolik jich teď vydáváme, takže prosila bych o toto. Dobrá, děkuji, ehm, říká paní předsedkyně. A teď už se nikdo další nehlásí. A ne, přesto. Jose Manuel. Muito obrigado. Um pedido de palavra que já tinha feito. Ehm, Děkuji vám za slovo. Eh, rada musí rozhodnout jednomyslně. A pokud rozhodne jednomyslně, budeme muset tato čísla přijmout. Nicméně jsou to čísla rady. Možná by nebylo špatné udělat si eh, nějaký takovýto rozklad s čísly parlamentu. Je potřeba pamatovat na to, že právo iniciativy je na straně komise, nikoliv na straně rady. Eh, to neznamená, že by toto bylo naprosto zbytečné, to nechci říci, ale možná by to bylo ještě užitečnější, toto celé cvičení, kdybychom stejnou práci provedli eh, podobně jako teď máme s čísly rady, s čísly parlamentu, tak abychom si mohli vzájemně porovnat ambice. Ve finále se vždy prosadí realita v radě je potřeba eh, hlasovat jednomyslně, ale my eh, do toho také máme co říct, takže doufáme, že nakonec dospějeme k dobrým číslům. Ale je, myslím, důležité, aby tyto informace byly poskytnuty ne v agregované podobě. Takže například Erasmus pro všechny a celá ta řada dalších programů, které máme. Eh, na ty spadá nějakých 42%, ale my chceme vědět, eh, které jsou ty programy, které se navýší o nejvíc a které se nenavýší vůbec. Chceme více podrobností. Takže v různých těch programech, v těch jednotlivých kapitolách bychom měli mít eh, neagregátní čísla a všechna čísla vždy. Pak je zde ještě jeden problém. Já doufám, že rok 2014 nebude rok adjustmentový, abych tak řekl, rok přizpůsobení, kdy se eh, peníze z fondu soudržnosti na úkoly, které se neprovedou, budou využívat na placení toho, co se za předchozí roky nestihlo nebo neudělalo. Eh, třeba by se tak eh, tyto fondy mohly využívat na placení závazků v jiných oblastech, eh, které, ke kterým jsme se předtím zavázali. A e, ta pomoc, o které mluvíme, vzhledem k tomu, jaká je doba, by znamenalo, že bychom toto celé museli přepracovat. Když se například podíváme pro, na ten program pro nejvíce znevýhodněné, což není jenom program potravinové pomoci. My už tuto politiku vlastně v rozpočtovém výboru máme. Komise říká, že by měla být míra participace 100%. Takže eh, rok 2014, se k tomu trošku vracím, je pro tento rok potřeba zajistit, aby rozpočet se využíval plynulým způsobem. A konec konců komise máte právo iniciativy, tak s tím něco dělejte. Skoro bych vám skoro chtěl eh, navrhnout parlament se k rozpočtu na rok 2014 třeba vůbec eh, ne- nevyjadřoval, abychom mohli začít dohadovat eh, svá stanoviska už nyní. Ano, děkuji. To je velmi dobrý nápad. Eh, říkám si, proč nenapadl mě. Že bychom komisi nechali, aby sama napsala, jaké dopady by to celé mělo, eh, kdybychom ten breakdown, ten rozklad eh, udělali na číslech parlamentu z 8. června 2012. A mohu jenom připomenout, eh, my jsme řekli, že toto musí být náš společný rámec, tedy to, co teď máme, plus 5%. A ta struktura by v tom byla taková, že zemědělská politika se zmrazí, strukturní a regionální politika jako dosud a ten pětiprocentní nárůst eh, by pak šel do výzkumu, vývoje, vzdělání, inovací, konkurenceschopnosti. To by asi bylo pro komisi velmi užitečné cvičeníčko. Eh, a asi by bylo i zajímavé technicky se na tato čísla podívat. To by bylo skvělé. Ano, děkuji za tento eh, dobrý nápad, Manueli. Tak a teď, než dám slovo panu komisaři, ráda bych také přivítala jednu velmi drahou minulou kolegyni, eh, Barbaru Dyrko, srdečně vás vítáme, paní kolegyně. Januš, jetzt die ausführliche Antwort. Und... Takže Januši, teď je řada na vás. Těšíme se na vaši komplexní, konkrétní odpověď a na váš názor na ten rozklad s parlamentními čísly. Ano, děkuji. I já vítám Barbaru, říká pan komisař. Zazníval tu takový společný hlas eh, v komentářích eh, členů rozpočtového výboru i dalších, že je to příliš eh, pojato technicky a chci říct následující. Příliš mnoho fantazie v rozpočtové oblasti není pozitivní. Nechme to politikům. Rozpočtáři by měli skutečně se držet při zemi a být co nejrealističtější, jak je jenom možné, protože to není věc fantazie. A když se podíváte na to rozložení, máte pravdu, vidíte obrázek toho, co bylo proveditelné mezi vládami. To je moje úloha. Poskytnout technický základ pro jednání, protože já vidím manévrovací prostor u čísel spíše u těch nealokovaných eh, záležitostí, než tam, kde je to národně alokováno, protože to je jednomyslné rozhodnutí. Ale takový skutečně je obrázek 27 zemí plus Chorvatska, to, co považují za meze financování z hlediska Evropy na dalších sedm let. A fantazie nám nepomáhá, takže musíme odložit rozpočtovou fikci. Je to, je to celá řada eh, politických vyhlášení, ale skutečně já se držím co možná nejvíce při zemi. A proto předkládáme toto rozložení na základě škrtů. Ano, skutečně. A To je výsledek dohody 8. února mezi vládami minus 8% eh, oproti návrhu komise z roku 2011, tedy minus 8%. Tedy to je odpověď na otázku Juty Hauk, jak to vypadá v jednotlivých kapitolách. Tedy to je ta diferenciace mezi jednotlivými kapitolami. Když máme minus 8 oproti Eh, původnímu návrhu komise. Pro kapitolu 1a to je hodně, 23,6. A to neodpovídá prioritám pro konkurenceschopnost. U jedničky je to minus 10%, eh, protože soudržnost eh, je nižší oproti konkurence. V kapitole 2 máme minus a tam máme ten podstrop pro přímé platby, který je více chránět. A na tom není nic divného, nic překvapujícího. Taková byla logika toho vyjednávání mezi vládami. Máme tu velké škrty v, v trojce minus 16 a, a ve čtyřce také minus 16, kde některé obla, oblasti byly upřednostěny a jiné znevýhodněny. A já rozumím tomu, že to chcete ještě více rozložit a pokud jde o východisko a kritické poznámky, méně pozitivní připomínky, tedy to je základ pro váš manévrovací prostor pro vyjednávání s radou. A to jednání také potřebujeme, abychom se podívali na realistický základ a to byla otázka Anny Jensen, Jana Muldra, pana Fernandeze a řady. Tedy jak řešit rok 2014? Proč nevyužíváme vážně naše právo iniciativy? A tady vidím větší tenzi mezi, větší napětí mezi institucemi oproti minulému týdnu, kdy než si zasloužíme vzhledem k současnému stavu jednání. Jedna poznámka. Pokud jde o střed pohledu a vnímání minulý týden, 7 miliard euro, což mm, nestačí pro rok 2013, byla pro řadu států gestem, základní snahou, neopírající se o tvrdá čísla, ale o naše výhledy a nutnost uspokojit parlament. Takže to bylo gesto úcty k parlamentu. Samozřejmě neplní to celá vaše očekávání. U té zbývající části potřebujeme 11,2 samozřejmě, ale pro řadu ministrů financí to bylo vlastně to se rovnalo získání prostředků na pokrytí těch sedmi miliard. A máme sedm zemí Evropy, 16 zemí Evropy probíhá, prochází řízením o přílišném deficitu. Tedy tady to bylo vnímáno jako neuspokojové gesto, protože parlament správně požaduje celkovou částku 11 miliard. Ale představilo to základní úsilí. A na druhé straně parlament udělal také gesto, které nebylo doceněno druhou stranou, tedy rozložit to na dvě části a pustit se do skutečného jednání. Tedy abychom zabránili prohloubení toho napětí, které bylo patrné minulý týden, tak jsme zastavili stroje, pokud je o rok 2000 14, protože z právního hlediska to, co je ve smlouvě, je vlastně špatným scénářem pro Evropu. Mohli bychom vlastně pokračovat tak, že bychom eh, protáhli rozpočet 2013-2014 do z právního hlediska, ale to by byl špatný scénář pro Evropu, protože to vychází z předpokladu nedohody. A já bych eh, ne, byl pro... Eh, ne, nebyl bych... nechtě nebyl bych tak naivní, abych eh, předkládal původní návrh. Pro Evropu byl nejlepší návrh z roku 2011 vzhledem k omezením. To byl, zám, to byl projekt, jak financovat eh, Evropu a získal by většinu asi 20 vlád by náš původní návrh upřednostnila. Ale nyní si myslím, že třeba skutečně udělat další krok, zcela realisticky držet se při zemi a redukovat eh, napětí a neprovokovat parlament. A my jsme tedy zastavili stroje v roku 2014 a chtěli bychom a byli bychom skutečně připraveni vám rychle poskytnout v dialogu s vámi. Vám můžeme poskytnout eh, odhady pro rok 2014. Podle těch eh, lhůt ve, ve smlouvě do 1. července existují mimořádné okolnosti a nechci vyvolávat další napětí mezi institucemi napětí, které je větší než to současné, ale je to vážná věc. Programování pro další rok, pro příjemce je to vážná otázka. Nehrajeme si s čísly, oni čekají na to, co mohou očekávat. V řadě oblastí Evropy stovky tisíc příjemců čekají na to, co dostanou. A je to vážná věc, musíme k tomu přistupovat eh, seriózně. Anne Jensen se zeptala na specifický program února. Pan vedoucí tohoto programu byl u mě včera a jeden z hlavních dárců se snaží eh, zapojit, snažíme se zapojit eh, arabské země, aby byly velkorysejší. A oficiálně jsme se dohodli na tom, že poskytneme programu 80 milionů euro ročně a Zavázali jsme se k tomu a byly tu stropy, tedy každoročně to bylo asi 100 milionů euro z Evropské unie, z rozpočtu. Z jed... a kromě tedy jednotlivých členských států, které poskytují svůj díl. Otázkou je, jak dát více v roce 2013. A když se podíváte na rozložení našeho opravného rozpočtu na 2013, tak vidíte 70 milionů pro Palestinu v opravném rozpočtu na rok 2013. To, zda se podaří to obhájit, dokonce a zda se to podaří zajistit zem k těm omezením jinde, ale máme tu máme tu vlastně v tom provádějícím rozpočtu 70 a pokud se podíváme na budoucí revizi, tak budeme se snažit tam nalézt alespoň vlastně tu předvídatelnost pro UNRU na tři roky. Nevím, zda to vyslovuji správně, název tedy této agentury. Ale to, co je neuspokojivé, a to jasně řekla Juta, Ann Jensen, paní Carvajo, Salvador, velmi Joran Ferm, to je kapitola 1a. Ano, máte pravdu. V souvislosti s tím, co dnes existuje, ty agregáty narůstají, ale 2014-2015 je to méně. Pan, paní Desuza také to říkala. Je to méně. Do jaké míry můžeme zlepšit horizont 2020? To je otevřená otázka pro vlastně závěrečnou fázi jednání, ale prosím pamatujte na to, že východisko představuje největší škrt oproti našemu původnímu návrhu, protože tam došlo ke snížení o 23%. A ten škrt o jednu čtvrtinu, náš technický rozklad vlastně omezuje tu možnost manévrování. Ale tady jsem vyjádřil svou nespokojenost s tím, co označujeme jako konkurenceschopnost a tuto kapitolu evropského rozpočtu. To byl jasný hlas paní Beres. Pokud eh, jde o to, co bylo dopředu určeno v souvislosti s tím, kde nebudou alokace, a tady se to jedná koheze soudržnosti a zemědělství podle Jorana Ferma ty příznaky, které jste zaznamenali, že je tu více přechodných fází a méně soudržnosti, to jsou eh, statistické přechody z eh, kategorie konvergence do kategorie přechodu. Tedy zda tu existuje nárok u jednotlivých regionů. Tedy zda ty regiony nepřecházejí z jedné kategorie do druhé a myslím některé nejchudší regiony na konci jsou svým způsobem chráněny. Pokud jde o kapitolu 2 zemědělství, tak dlouho pracujete v rozpočtu, takže víte, jaká je logika toho jednání. Ano, rozvoj venkova byl reziduálním, byl reziduem v té hře mezi vládami. Pokud jde o, jde o výhledové eh, součásti rozvoje zemědělství, ale tam byly rezidua prostě a na, v tom závěrečném jednání to tak dopadlo. Poslední noc jednání. A to, co bylo chráněno téměř všemi státy, Švédsko je výjimkou, kdy Švédsko je vždy pro veškeré škrty v oblasti zemědělství, ale ostatní státy chrání, hájí ty přímé platby. Myslím, že Švédsko je tady konzistentní v tomto postupu. Takže takový je výsledek. Rozvoj venkova je považován za reziduum toho výsledku jednání. A kapitola 4, tam máme dvě upřednostněné oblasti sousedství a humanitární pomoc ale to je z důvodu, které jsem již uvedl, zejména humanitární pomoci. Argument argumentace mé sousedky v kolegiu Kristiny Georgievy jsou naprosto oprávněné. To jsou malé částky nyní a dochází k tolika konfliktům a máme tolik uprchlických táborů v celém světě i v našem sousedství, že je zásadní poskytnout a 10 milionů euro má svůj význam v Syrii Není to tak viditelné jako strukturální fondy v Evropě, ale 10 milionů euro prostě znamená zásadní změnu pro stovky lidí v Syrii. A teď se vracíme k realistickému rozpočtu a k politickým vyhlášením. Samozřejmě nemůžeme iniciativu nezaměstnanců mládež učinit pouze politickým prohlášením, protože tady jde o důvěryhodnost Evropy. 6 miliard euro. Pouze. Pan Kalfin jasně naznačoval, že to přechází ze soudržnosti, ale neměli bychom vytvářet přílišná očekávání. Zásadní nástroje pro řešení nezaměstnanosti jsou na národní úrovni. Hlavní zdroje peněz pro řešení nezaměstnanosti jsou skrze sociální fondy a strukturální fondy a multiplikační efekt eh, sociálních fondů. 300 milionů euro oproti 6 miliardám. Jak eh, iniciativa vlastně posledního večera pro řešení této otázky. A cílem je, aby to bylo skutečně provozu schopné. A to byl záměr paní Beres, Inge Gressle, Juty a pana Kalfina. A to se také týká profilu pro rok 2013. Pokud se to týká tedy skutečného frontloadingu, tak tady měníme profil plateb závazku na obecně rozpočtu na rok 2013. Je to obtížné, jsme při, technicky připraveni na toto řešení, připravujeme to řešení, ale jde skutečně o to poskytnout ty, tu iniciativu záruky pro mladé, jednak pro učňovská místa a pro pracovní místa. A bylo to ohlášeno jako iniciativa záruky pro mladé, ale funguje to ve třech zemích. Švédsko, Finsko a Dánsko. Proč? Protože mají peníze. Bez prostředků to prostě nemůže fungovat. Takže možná menší částka by mohla posílit ta další politická ohlášení pro mladé, ale bez té záruky pro mladé nebude možné poskytnout prostředky. Možná 6 miliard euro by bylo realističtí řešení skrze záruky pro mladé, než jenom politické vyhlášení. Já jsem skutečně proti politickým vyhlášením, která nejsou podpořena eh, rozpočtovými čísly a to se týká i prostředků pro Connecting Europe. To je můj rozpor s panem Kalfinem. Není možné říci, že to je nic. Je to to, co bylo zatím obhajitelné. Pokud bychom měli nulu pro energetiku v evropských kapsách, máme více než miliardu na energetiku a máme 13 pro dopravu ale samo, projektové obligace představují pouze zlomek. Jakým způsobem to umocnit a povýšit ty projekty z fondu Connecting Europe, buď politické vyhlášení, anebo evropská realita. Ale není možné upgradeovat infrastrukturní projekty u energetiky a dopravy realističtěji než je tomu například u iniciativy za, záruky pro mladé. Já myslím, že není dobré podceňovat eh, snahu o přezraniční, řešení přezraničních aspektů těchto projektů. A, a moje téměř poslední poznámka. Nejsem také spokojen s výsledkem eh, té dramatické noci 8. února, ale to, co by mohlo být skutečnou katastrofou, je něco jiného. Já si myslím, že katastrofou by bylo pokračovat bez VFR, kde předvídatelnost, nedostatek investičních prostředků a tolik neznámých v Evropě přetrvává, protože bez VFR nemáme těch 7 a 11 miliard pro letošní rok. Pokud není vše dohodnuto, není nic dohodnuto. Pouštíme se do budoucnosti bez předvídatelnosti, bez doplnění rozpočtu na 2013 a bez flexibility. A bez flexibility roční rozpočty nejsou zvládnutelné, protože na začátku máme předbytek a nakonec máme nedostatek prostředků. Proto musíme vyčerpat ty marže než tedy programy dozrají. A z tohoto důvodu moje úloha, ať už eh, jsem nebo nejsem kritizován, a to je normální. Ale teď hovořím jménem budoucího komisaře pro rozpočet. Přeji mu nebo přeji jí předvídatelnost, pružnost a řešení pro rok 2013 je schudné pouze pokud eh, zde bude výrazná role Evropského parlamentu. Bez Evropského parlamentu není schudné, aby budoucí rozpočty a úloha budoucího komisaře byla schudná. Děkuji. Eh. Děkujeme vám mnohokrát, děkujeme panu komisaři, že přišel, nicméně nemůžeme ho nechat odejít, aniž bychom mu trochu odporovali. Januši, když mluvíme o tom, že jde o gesto respektu vůči parlamentu, že eventuálně nějakých 7,4 miliard euro budou dány k dispozici a tak upřímně to neberu, protože parlament ty 7,4 miliardy euro nepotřebuje. My jsme přece neřekli, že do 31.12.2012 bude 16 miliard euro na, eh, na ne, nezaplacených fakturách. To jsme mi nerozhodli. Takže jak to mám říct? Eh, asi tak, jak hezké to je, co dělá Rada parlamentu. A co bude dál? Na co vlastně potřebujeme víceletý finanční plán, když rada vůbec není připravena takovýto plán dodržovat? Jak jsme právě viděli, jak to právě vidíme, my ten plán máme, je schválen, byl schválen všemi institucemi, se všemi pravidly, všemi papíry, všemi podpisy. Byl to velmi zdlouhavý proces, my to máme, máme zákony a rada je nedodržuje. A co to má kruciš být? že těch 7,4 miliard, které teď eventuálně možná budou dány k dispozici milostivě na vyplacení, co to je za gesto respektu? O tom přece vůbec nemůže být řeč. Musíme být realističtí a tím pádem musíme konstatovat, že v žádném případě ten víceletý rámec nemusí být odsouhlasen jednomyslně. Musí být naopak odhlasován v rámci jedno, eh, běžného postupu, to znamená v jednotlivých výborech s jednotlivými ministry, včetně příslušných částek. To je potřeba všechno zohlednit. Já vím, že eh, ty za to nemůžeš, že za to nemůže ani komise, ale vy na druhou stranu na toto radu ani neupozorňujete a to vám přísluší. Už jste možná někdy před dvěma lety s tímto měli začít konečně eh, z, uh, uplatnit Lisabonskou smlouvu, konečně donutit radu k tomu, aby se dodržovala, aby se přidržovala platné legislativy, ne aby si dělala, co chce, že se jim to bude tolerovat. No, děkujeme, že jste přišel. Genau. Uh, oh, Entschuldigung. Uh, Jöran hatte sich noch... Ano, ještě Jöran, ještě Jöran. Ano, äh, ještě dva stručné komentáře, myslím, že jsou důležité. Jednak, já ten rozklad vítám. My tu prezentaci potřebujeme, potřebujeme viditelnost pro tato témata, ale ta prezentace je politická. Ve své prezentaci hovoříte o rozvoji v oblasti programu Horizon 2020 eh, jako plus 28%, ale rovněž jste nám mohl ukázat obrázek, který máme my. Tedy, že v porovnání se stávající situací je to navýšení pouze o několik málo procent. Jednociferně. To byste také mohl říci a asi by to prospělo. A druhý komentář. Eh, role komise není pouze technická. V tomto případě je naprosto zásadní, aby komise hájila své vlastní návrhy. Vy jste ty návrhy předložili z dobrých důvodů, musíte je hájit. Jinak se odstneme ve velmi složité situaci pro celou EU, a to na příštích sedm let. Omlouvám se, paní předsedkyně, doufám, že jsem vás moc nezdržel. A, dobrá. E, kolegové, já vidím, že se hlásíte, ale Januš říká, že musí jít. No tak tedy dobře ještě. E, já budu velice stručná a, odpověď lze i písemně, pane komisaři. Já se chci zeptat na ty velmi malé evropské programy. Víme, že jsou ma- e, malé programy, které mají velmi malé obálky, ale jsou to programy důležité. A já se chci zeptat, jakým způsobem eh, bude komise pracovat se škrty v těchto už tak dost malých rozpočtech. O tom budeme mluvit samozřejmě i v budoucnu, ale nesmíme na ty malé programy zapomínat. For what is really tiny, we need... Eh, prosím vás takto. Eh, pro to, co je skutečně malý program, potřebujeme, abych tak řekl, kritickou hmotnost pro tu implementaci. Eh, když budeme mít nějaký malý program, eh, kde se má škrtat, tak ten program vlastně bude eh, zcela zrušen, protože už nebude uplatitelný. Takže ta filozofie je proporcionální škrty. Chápu, že vy potřebujete neagregovaná data. Já, jakožto komisař, a také s ohledem na příští komisaře, bych pak potřeboval pevné stanovisko parlamentu k rozpočtu na rok 2013 a k flexibilitě. A tím se vlastně dostávám k odpovědi na to, co říkala Jutta Haug. Ano, zkušenosti jsou takové, že v podstatě se nerespektují stropy, protože máme různé národní programy, ty se programují na jeden rok a e, ale eh, kdybychom eh, měli mít plnou flexibilitu, tak musíme hájit čísla do budoucna a bez té plnohodnotné, plné flexibility, zejména v oblasti plateb, rozpočty na příště nebudou zvládnutelné. Ale s vaší pomocí to zvládneme. A myslím si, že právě na to Evropa čeká. Ja, vielen Dank. Um, wir... Ano, děkujeme. Eh, u nás budete mít, jak víte, vždy otevřené dveře, když budete hovořit o flexibilitě. Ale pak je zde i pár zavřených dveří, eh, za které jít nelze. Ještě jednou vám děkujeme, že jste přišel. A my jdeme hlasovat. Máme tady vlastně jenom jedno hlasování. Eh, je to zpráva Ingeborg. Doufám, že všichni máte kartičky. Eh, prosím, eh, zastrčte si je do těch hlasovacích zařízení. A vy kartu nemáte, no jo. Můžeme to počítat i ručně samozřejmě, já nevím, jestli ty kartičky potřebujeme. Falls es gleich nötig ist, Dan, dan No dobře, tak eh, jestli to bude nutné, tak to když tak budeme přepočítávat. Takže půjdeme na to, prosím. Normally against, so therefore we need more than 22. <laughs> okay. Alles gut? Ja. Okay, we wir fangen an. Dobrá, takže začínáme hlasovat, kolegové, prosím.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Ano, je to tam s ústní změnou, samozřejmě. To je máte všechno písemně, že ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Avko 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. kode 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. kode 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 8, to je kompatibilní s 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Avko, to je hotové. Číslo 23, kdo je pro? Proti? Kdo se? Všichni. Hm. Kdo se zdržel? Nikdo. Zamítnuto. Jednoznačně zamítnuto. Avko 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Avko 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A v kod 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Eh, s ústní změnou opět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Avko 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, úvodní odvodění 8. Avko 1. Kdo je pro? Proti? A to je přijato, ano. Takže teď eh, hlasujeme elektronicky. Ještě jednou prosím, kdo nemá kartu, zvedněte ruce, kdo nemá kartu. Všichni máte jinak, dobře. Takže prosím, hlasujte. Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Ja, ja. Ah, 28. 28 pro, 29 pro, pardon, 1 proti, 3 se zdrželi. Tak dobrá. 29 ku 1 ku 3. Dobrá. A teď, eh, teď musíme ještě hlasovat o mandátu, ale to je opět elektronicky, prosím, to je tedy ten mandát a jednací tým. A tady potřebujeme kvalifikovanou většinu. Prosím, hlasujte. Ah, Jean-Luc hat auch um, in der allerletzten Abstimmung noch die Karte <laughs> gekriegt. Vidím, že i Jean-Luc už má kartu. Takže hlasovali všichni. Děkuji. 32 e, pro, 1 proti, 1 se zdržel a tedy i mandát je schválen, potažmo udělen a jednací tým eh, je také odsouhlasen. Já vám tedy mnohokrát děkuji, to by byla eh, hlasování. A teď ještě máme jednu věc. No, moment, moment, ještě ty transfery, pane kolego. Máme tady ještě jeden transfer, to je ten, eh, ta část Other Sections, Derek tu není, ale Ivajlo ho zastoupí. Prosím, Ivajlo. Uh, just uh, on behalf of Derek. Jménem Dereka chci říct, že je to malý převod 110 uh, tisíc euro a souvisí to s případem odchodu do důchodu. A Derek říká, že bychom to měli podpořit. Dobrá. Takže kdo chce sledovat doporučení eh, pana zpravodaje, kdo je pro, zvedněte ruce, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Omlouvám se. Tak, přijato. Dobrá, takže to už je tedy z hlasování definitivně vše. A teď, než přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, tak bych ještě ráda Eh, pana Kalfina a pana Lavíu poprosila, aby nám představili, jak se věci mají ve věci těch návrhů opravných rozpočtů. Já nevím, kdo z vás, asi Giovanni, ne? Prosím tedy. Comincerei subito dal... Začnu tím, že vám představím, když je tu opravný rozpočet číslo 2, začnu trojkou, tedy třetím před, přednesu tedy, jak to vypadá celkově eh, s tím opravným prostředkem. Možná ukážu, jaké byly pokroky v našich diskusích. Asi si na to vzpomenete. Co se týče jedničky, tak eh, jsme vlastně dospěli k hlasování. Bylo to indikativní. Cílem bylo říct radě, jaké je naše politické stanovisko a říci, že jsme, máme skutečně pevnou vůli pokračovat v cestě rozšíření strategii, která by byla v harmonii s návrhy výboru, co se týče pladeb. Je to, bylo to tedy předmětem diskuse včera na Koreperu, zatím k dohodě nedošlo, tudíž jsme nemohli formálně hlasovat. A vypadá to tak, že Některé země předpokládají, že by bylo dobré text změnit, změnit znění, co se týče platebních položek v tom opravném rozpočtu číslo 1. A pak je tu další otázka, která se projednává. Koreper se sejde příští týden. Tam uvidíme. Pokud tedy by se to určité nepřátelství překonalo, protože některé země chtějí finanční racionalizaci, better spending. Uvidíme tedy, zda dojdeme k nějakému nějaké obecné dohodě. Co se týče rozpočtu číslo 2, toho opravného, tak si jistě vzpomenete, že prozatím podstatě to neladí úplně s tím, co by si přál parlament. My jako rozpočtový výbor navrhujeme určité indikativní hlasování a chci říct to, že jsme byli připraveni přijmout rozdělení na dvě části těch 11,2 miliard euro. Ale podle přání rady, ale asi jste to četli už i v tisku, nebo vám to někdo řekl, že proběhly tedy eh, diskuse o těch čtyřech finančních sektorech a určitě tedy tušíte, že ECOFIN řekl, že by, by přijal tento závazek, dodržel tento eh, slib, čiliž by byla první část 7,3 miliardy euro ale pro tu druhou část žádný závazek ze strany rady nepadl. A v podstatě o, tom, o té první části se ještě mělo hlasovat, odsouhlasit to jako víceletý finanční plán. Čili tato žádost parlamentu, jak tedy už jsem říkal, navazuje přímo na to, co říkal pan komisař dnes dopoledne. Tam jsme chtěli, aby tě, nám bylo k dispozici těch 11 miliard celých 2, i kdyby to mělo být rozděleno na dvě platby, na dvě části. Ale já mám pocit, že v, u tohoto se věci moc nepohnuly a že rada, co se týče těch 3,9 miliard eura, se zatím nevyjádřila. Odkazuje v podstatě na pozdější období přeskum tohoto, této části financí. Snad vzniknou ještě další možnosti, jak doplnit ten opravný rozpočet v rámci diskusí o, o, o, o nových tedy možnostech financování Podívejme se na opravný rozpočet číslo 3, tam ta situace není stejná. Asi si vzpomenete, že ten opravný mm, rozpočet číslo 3 obsahuje prvky, které jsou v podstatě eh, vracenými zdroji předchozích, nebo navrácenými zdroji předchozích rozpočtů. Co se týče tohoto, tak Koreper se bude konat v půlce června, aspoň tak je to zatím naplánované, ale pro nás to znamená, že my můžeme zatím v podstatě pracovat pouze na tom rámci opravného rozpočtu číslo 2. Ono to je vlastně propojené. Jde o to snížit to, co je nezbytné, a tak, aby parlament mohl v podstatě odsouhlasit vyplácení uvolnění prostředků. To znamená, že ten opravný rozpočet číslo 3 se bude sledovat a projednávat paralelně s opravným rozpočtem číslo 2. Je to přes mé strany, pokud byste chtěli další informace, tak ano, děkujeme vám. Ivajlo chce ještě co si doplnit, prosím. Děkuji, Juto. Já bych chtěl jenom doplnit tu informaci u jednání o VFR, protože to také eh, souvisí s požadavky na rozpočet pro tento rok. Jasně, my jsme zdůraznili radě, že závazky o 11,2 miliard je podle usnesení parlamentu absolutním podmínkou pro dokončení jednání o VFR. A současně jsme zahájili jednání, konaly se dva trialogy, příští týden se bude konat třetí trialog. A to jednání začalo v velmi nepříjemné, napjaté atmosféře. Minulý, minulé jednání znamenalo už určité zlepšení atmosféry předsednictví naznačuje malou pružnost, což není příliš slibné, pokud hovoříme o jednáních o MFF. Museli jsme jim připomenout, že závěry únorové rady nejsou mezí, které se budeme držet, nejen co se týče čísel, ale také všech rozhodujících aspektů. A proto očekáváme od rady, že se předsednictví skutečně vrátí a znovu otevře některé otázky. Víte, znáte naše čtyři hlavní body, o kterých jednáme, ale rada měla také určité dotazy, zda bychom měli na to něčem jiném. Jednáme o všem, což parlament eh, Eh, navrhl v rámci meziinstitucionální dohody a jednání o VFR. Začali jsme jednat o textu, který, což je pozitivní. Dnes by mělo dojít k prvním kompromisům z hlediska komise a nejsem příliš optimistický, že se podaří rychle jednat ale minimálně jsme začali pracovat nad konkrétními dokumenty. Naštěstí, protože parlament předložil naše návrhy už před týdny. A rada, jak se zdá, nebyla připravena se pustit do jednání. My jsme připraveni, my jsme řekli radě, že jsme připraveni jednat co nejčastěji a naším cílem je dokončit tato jednání do konce irského předsednictví, ale vzem k času je to stále méně pravděpodobné. Věřím, že po trialogu z příštího týdne další se bude konat ve Štrasburku a na dalším jednání výboru budeme schopni předložit informaci o pokroku v jednání a o bodech, kde je možné informovat o pokroku. A proto to vystoupení komisaře Levandovského říkající se čísel. Proto si myslím, že to není přijatelné, protože komise by měla být eh, tím zprostředkovatelem a ta čísla jsou otevřena, dokud nedokončíme jednání, takže se mi moc nelíbí předkládat ta čísla podle závěru rady. A ta atmosféra je skutečně vypjatá a pokud to bude dobrá vůle, tak věřím, že dosáhneme minimálně značného pokroku během irského předsednictví. Děkuji. Děkuji vám za toto doplnění. Eh, já jsem si vlastně uvědomila, že vůbec názory veřejnosti a i vyjádření rady byly v podstatě takové, že no on parlament chce vždycky něco nového ale ten, kdo něco takového to říká, je skutečně švindlíř, protože už v červnu 2011 v říjnu 2012 a v březnu 2013 říkáme a říkali jsme pořád to samé, víceméně i stejnými slovy. Takže platí opět to, co já říkám neustále, kdo umí číst, má bezesporu obrovskou výhodu, ale evidentně rada nebo respektive radě se číst nechce. A jak říkal Giovanni, ti Friends of Better Spending, ti přátelé lepšího utrácení, v podstatě jsou také proti, eh, proti názorům rady i proti návrhu opravného rozpočtu číslo jedna. Eh, tato skupina, to je přesně ten etiketový švindl, který je naprosto odporný. Kdyby to byla otázka značky, brandingu, eh, tak by to někdo nutně musel zakázat, protože to je přesně proti té e, e, směrnici o etiketách, protože tato skupina vůbec nechce lepší spending, lepší výdaje, ona nechce vůbec žádné výdaje. A to je něco trošičku jiného, že ano? Takže upřímně řečeno, já proto skutečně nemám slov, nemám slov. Vlastně ani nevím, eh, jak o tom uvažovat, eh, jak by bylo možné vtlouct to radě do hlavy, že se musí nějakým způsobem řídit eh, tak trošku tím, co jim říkáme my. Ale to by to, oni by to nejprve museli pochopit, že ano. Tak dobrá. Eh, kdo k tomu má ještě doplnění? Nikdo nemá. Dobrá, takže jdeme na bod 10, je to tak? Ano, bod na pořadu jednání 10. Mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, žádost EGF 2013 a 2013. Alda má slovo. Este, este relatório uh, não é mais um caso de transferência uh, de fundos para casos com... Děkuji, tato zpráva se týká tedy globalizace a převodu souvisejících s globalizací a splnění požadavků na technickou pomoc, takže je to zcela konkrétní. Jde o 0,03 eh, ročně dostupných částek, které by měly být zpřístupněny. 75 tisíc pro 2013. Jde o informace, administraci, technickou podporu a hodnocení a v mém návrhu zprávy se pokouším zdůraznit zásadní body, které byly dosud zmíněny ve zprávách, které byly předloženy kolegy na stejné téma. A také máme na paměti stanoviska z výboru pro zaměstnanost a sociální otázky a pracovní skupina pro globalizaci. To vše tedy máme na vědomí a také litujeme toho, že komise zatím nepředložila analýzu efektivity čerpání doložky krizových kritérií. A pokud eh, to neudělají, tak prostě ty údaje nemůžeme ve zprávě použít. A rada se rozhodla zablokovat rozšíření té doložky pro krizová opatření. A v situaci, kdy se zhoršuje sociální situace v zemích, kde zasahovala trojka, tak není pochopitelné, proč členské státy by nemohly uplatňovat solidaritu. A si současně, pokud jde o tyto vklady, platby, tak je třeba také solidarity. Protože pomoc vyžaduje solidaritu. Tady hovoříme o EGF a Fondu solidarity. A tady máme několik eh, nástrojů pro naléhavé situace, které jsou k dispozici a některé členské státy měly problémy, ale tento fond tedy existuje a je třeba splnit požadavky fondu. A je třeba, aby se to zjednodušilo, aby ty postupy se zrychlily a kritéria pro přístup k fondu jsou velmi těžkopádná. A ti, kteří to mají využívat, tak to nemůžou řádně činit. Už si nespomenu, když jsme připravili stanovisko na toto téma, ale je třeba mít na paměti také OSVČ, kteří jsou mimo tu záchranou síť a měli by být uvnitř 10. června je termín pro předložení pozměňovacích návrhů, tak prosím předložte je a pokud s tím budou kolegové souhlasit, tak se potom můžeme sejít po tomto termínu se stínovými. A výbor pro zaměstnanost předloží své návrhy pro zlepšení zprávy do 19. června a potom se tím můžeme zabývat 27. června. Tak, aby to celé se dostalo na plenárku v červenci. Tak to je v zásadě všechno. Děkuji. Ja, vielen Dank. Gibt es, um... Děkuji. Ano, prosím, Jan. Děkuji, paní předsedající. Jak chodí o kvote, o kterou zvracá... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Pokud jde o ta čísla, která přinesla komise, ta čísla z roku 2013, když vezmu v úvahu, že tyto výsledky ovlivňují i to, že v tomto běžném roku už probíhá vlastně konečná etapa spouštění programu já jsem si přečetl celou zprávu a musím říct, že stejně jako zpravodajce se mi zdá, že ten elektronický formulář, jeho zavedení, elektronické žádosti a standardizace postupů jsou věci, které pomáhají zjednodušit dostupnost různých informací. Předpokládám, že setkání expertní skupiny skupiny budou napomáhat využívání těchto fondů a proto také souhlasím se závěry zpravodajky. Mám trochu pochybnosti, co se týče bodu 9, 10, 11, to je ta pomoc pro rok 2013. A body, o kterých jsem hovořil, se týkají budoucnosti je potřeba také zdůraznit, že třeba takové věci jako kritérium dostupnosti EGF, to také je věcí výboru pro zaměstnanost. To připravovala paní Harkin a byla také autorkou zprávy. Ještě bych chtěl říci, že doufám, že to hodnocení ex post, jaký plánuje komise, přispěje k tomu, že nakonec se ty peníze použijí efektivněji. Je potřeba lépe využívat prostředky z EGF a to by chtělo určitou koordinaci mezi člen, členskými státy, zejména v situaci, kdy se propouští zaměstnanci a horší se situace na trhu práce v jednotlivých členských zemích. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji. K tomu už asi není nic moc potřeba dodat. Harmonogram je jasný, každý si ho může přečíst v biletínu. Tedy dobrá. Takže to bychom měli. Bod 11 na pořadu jednání. Jamesy, jsi na řadě. Ano, děkuji, Juto. Děkuji za možnost uvést tento bod. Omlouvám se za to, že vám ten dokument přišel až dnes ráno. Samozřejmě je to úvodní fáze této zprávy z vlastní iniciativy, ale uvidíte, že je zde celá řada bodů k tomu usnesení. Říkám si, že asi opravdu bude nejlepší, abych uvedl jak se ty projekty e, vyvíjejí, jaké máme návrhy, o čem přemýšlíme a doufejme, že tento projekt pak ještě dokončíme do konc, e, před koncem tohoto mandátu. To rozpočtové pozadí zde je na dvou rozpočtových řádkách. E, jednak se jedná o vytvoření pilotního projektu a jednak se, týká, se to týká přípravy přípravných aktivit, pokud jde o spuštění meziinstitucionálního systému pozorujícího dlouhodobé trendy, tak abychom se mohli zaměřovat na lepší tvorbu politiky na základě většího množství dostupných informací určité penzum těch původních myšlenek, na kterých se toto založilo, to vytváření mezi institucionálního rámce a rozhodování v oblasti rozpočtu, vlastně bylo jasné z těchto diskusí, že, bylo, že nikdo neví, co bude do budoucna a tehdy nám to připadalo jako dobrý nápad. Takže pokud je o analýzu dlouhodobých trendů, eh, je to samozřejmě téma, které je daleko více v našem hledáčku než před nějakými 20-15 lety, protože dnes dochází k velké transformaci v otázce moci, demografie, globalizace, společnosti a zejména technologie. A vůbec svět se stává komplexnějším. Takže tím, že budeme sledovat globální trendy, Poskytli bychom Evropě základní aspekt připravenosti a možnosti reakce na nastávající výzvy, což je stále důležitější pro e, rozhodující politické funkce. Je potřeba studovat a analyzovat probíhající trendy. Eh, vytvoření tohoto konceptu, zakotvení do tohoto konceptu do těch dvou rozpočtových řádek pak znamenalo, že eh, hovoříme o evropském strategickém analytickém systému. Spolupracovat budeme s partnery v komisi, radě a SVČ. Chceme se zaměřovat a analyzovat dlouhodobé trendy e, v otázkách hlavních politik interně a externě, které budou důležité do budoucna, aniž bychom se prosím snažili něco předvídat, spíše chceme odhadnout změnu. E, neříkáme tedy, že svět v roce 2030 bude vypadat tak a tak, říkáme, nejspíš se něco změní tímto a tímto způsobem. Takže jsou to ty trendy na co se eh, soustředíme. Je zde také část o eh, vícestraném řízení a první produkt eh, této snahy, a ten už výbor viděli, je to tento dokument, to je dokument občané v propojeném světě. Kopie jsou stále k dispozici, jak fyzicky, případně si to můžete stáhnout z webových stránek. Myslím si, že stačí říct si, že ty nejdůležitější trendy jsou větší empowerment jednotlivců, abych tak řekl, což je naprosto zásadní v internetovém propojeném světě, rozšiřující se střední třída, což změní v příštích 15 až 20 letech vůbec nahlížení na svět, zejména z azijského hlediska pohledu, a e, nedostatečnost zdrojů. Je zde daleko více multipolárních systémů v multilaterálním světě, což v podstatě eh, vytváří otázky vůbec řízení současného světa. My jsme jako rozpočtový orgán schválili přípravnou akci a chceme vytvořit tři takové hlavní proudy myšlení sociální, společenské a hospodářské a e, není to takové to běžné, to, co by se zadávalo e, nějakým e, nějakým zvláštním výběrovým řízením. Co je na tom zvláštní, je, že chceme, aby se lidé z jednotlivých institucí setkávali přímo se subdodavateli a aby se přemýšlelo v dlouhodobé perspektivě, a to na velmi vysoké úrovni uvnitř institucí. Návrhy těchto dokumentů budou na podzim zveřejněny našimi dodavateli a, poté, jak doufáme, se nám podaří kontaktovat celou řadu lidí, ať už v parlamentu, nebo v komisi, nebo v jiných institucích, nebo i v nevládních organizacích a budeme chtít Eh, od nich nějaké vstupy na přípravu dokumentu, který by od nás dostalo příští, eh, příští, eh, který by od nás dostal příští parlament, aby se mohl zaměřit na to, jaké pravděpodobné změny mohou očekávat v období 2014 až 2019. Ehm, v přípravě je také takový globální web, který bude sloužit jako úložiště eh, různých dokumentů, který bude k dispozici zástupcům biznisu, univerzit a tak dále, kde budeme soustředovat eh, dlouhodobé, dlouhodobé myšlenky. A je to vlastně věc velmi, velmi běžná na světě, v Indii, v Číně, v Rusku. Je velmi zajímavé, jaký Rusko má náhled na budoucnost. Oni jsou velmi optimističtí. Ehm, říkají, že budou mít hodně, eh, hodně energetických zdrojů a nevíme, kolik budou mít lidí, protože průměrný věk je tam teď asi 55 let, takže uvidíme, jak se to změní. Ehm, ale je to metrika přizpůsobení se vnějšímu světu. A poslední bod k tvorbě kapacit. Jak můžeme vytvořit takovýto systém, který by byl užitečný pro formování eh, budoucí politiky, aniž bychom zabíhali tam, kam zabíhat nemusíme, to znamená, že by to, byly strate- že by to byla hlavně strategická rozhodnutí pro politické orgány, eh, a e, zaměřujeme se také na zlepšování dostupnosti informací tím, že bychom pravidelně třeba, dejme tomu, každých pět let e, prezentovali tyto informace vždy nadcházejícím předsednictvím evropských, e, Evropskou nyních institucí. Máme myšlenky také směrem k pravidelným vstupům ze strany těchto institucí ale eh, tím se budeme zabývat, až budeme mít nastaven ten dlouhodobý rámec. Samozřejmě bude určitě užitečné i něco ke konci tohoto desetiletí, co nám pomůže formovat příští víceletý finanční rámec a budeme pracovat také na vytvoření nového webu, Eh, který pak bude prezentovat myšlenky a trendy toho, jak se mění světa myšlení kolem nás, protože ta rychlost se neustále zvyšuje a bude se zvyšovat i do budoucna. Otázka financování takovéhoto systému je v současnosti asi takto. Eh, zatím nechceme nic významného, bude to systém administrativní spolupráce ze strany jednotlivých stran. Každá ta strana si pak vypracuje vlastní rozpočtový postup a a personál a bude to rozpočtově neutrální. Myslím si, že Eh, žádné velké náklady si v oblasti tohoto mechanismu dovolit nemůžeme. Takže v, to bylo velmi rychlé shrnutí toho dokumentu, který je teď před vámi. Ten dokument pak bude předán k překladu, pakliže to bude schváleno na závěr naší schůze. Pak budeme diskutovat, debatovat o posměvacích návrzích a jednat o usnesení. Děkuji vám. Já, danke James. Ano, děkuji Jamesy. Jako vždy, velmi Eh, velmi důsledné, důkladné. Mám zde dvě žádosti o slovo. Salvador Gariga a Sidonia a Ivajlo vidím. Aha. Takže Salvador jako první. Děkuji. Paní předsedající, bohužel tento dokument jsme tady dostali asi před čtvrt, před čtvrt hodinou takže jsem ho pochopitelně dostatečně nepročetl, ne dost dohloubky na to, abych si tady mohl vyměňovat názory na jeho obsah. Přesto přeze všechno chci říci, že to je velmi důležitá zpráva. My jsme podporovali pilotní projekt, přípravnou akci a domnívám se, že Evropská unie a, a komise by neměly mít politiku do budoucna bez těchto dlouhodobých výhledů. Čili my si to všechno prostudujeme velmi pozorně, připravíme příslušné pozměňovací návrhy nezbytné a domníváme se, že by bylo dobré, aby pro Evropskou komisi se tato struktura stala něčím trvalým. My to potřebujeme pro plánování. Děkuji, teď Sinonie a potom Ivajlo. S velkým zájmem jsem si vyslechla prezentaci návrhu zprávy s tím se Salvadorem. Potřebujeme více času, abychom se s tím seznámili. Já se na to podívám velmi pozorně, je to velmi důležité. A je to také cené proto, že máme sklon tady uvažovat velmi krátkodobě, bezprostředně a to je politování hodné. Aby se věci hluboce zlepšily, tak je nezbytné uvažovat dlouhodobě a je třeba se zabývat trendy. A proto vítám vaši snahu. A to, co považuji za velmi zajímavé, je vzácným příkladem pilotních projektů a potom ty přípravné kroky přinášejí výsledky a proto je důležité se tím podrobně zabývat z hlediska poučení pro další projekty, které tak dobře nefungují. Také bych chtěla přivítat a v vašem návrhu je velmi zajímavé, že voláte po možnosti databáze, která by byla dostupná veřejnosti. To je strašně důležité, protože to bude financováno prostředky daňových poplatníků a věřím, že ty výsledky by měly být důležité, relevantní, zajímavé pro řadu lidí, kteří nesedí v institucích Evropské unie. Takže by tu měla být technická možnost přístupu pro širokou veřejnost, kterou to nejen zajímá, ale která bude mít možnost stahovat si tyto informace a to je skutečně velmi cené. A jak už jsem řekla, je to pro mě novinka je to novinka pro všechny. Takže je třeba se tím dále zabývat a promýšlet to. A v bodu 4 uvádíte dohody o administrativní spolupráci mezi institucemi. Tady by mě zajímalo, zda už něco na toto téma probíhá, protože intuitivně mám pocit, že vždy hrozí, že takové ambiciozní projekty zůstanou uvnitř institucí a vytvoří eh, think tank uvnitř instituce, což eh, může mít obrovskou poznávací hodnotu pro příslušné osoby, ale otázka je, nakolik to je relevantní pro ostatní. Takže to představuje výzvu. Měli bychom si být toho vědomi a uvnitř institucí tedy jak budou instituce podporovat jednotlivé subjekty a pracovníky, aby se zapojili do systému a jak ten systém bude eh, rozdělovat výsledky své práce. I to je věc, o které bychom mohli uvažovat. A poslední věc, eh, zpráva o strategických trendech. To, může být velmi napínavý dokument, pokud všechny zdroje budou skutečně dány dohromady, tak ty výsledky mohou být intelektuálně a prakticky velmi cené. Kdo by se otázku, zda jste přemýšlel o tom, jak eh, uspořádat, jak podnítit diskusy o této zprávě, jak ji využít, protože i to bude představovat velkou výzvu. Upozornit eh, hlavní představitel institucí, to je jedna věc, ale nestačí to. Takže děkuji za tuto snahu a ráda přispěji k další práci, protože to je velmi přínosné. Já vielen Dank. Děkuji. Teď Ivajlo. Děkuji. Já chci poděkovat Eh, Jamesovi za eh, to, že v tom short-termismu, který zde vnímáme v institucích, se dívá tak daleko dopředu, zejména v oblasti rozpočtové. Myslím si, že bychom jakoukoliv takovouto snahu měli podpořit, tedy vytvoření snahu o vytvoření nějaké jasnější vize eh, výzev do budoucna. A Zároveň se mi líbí ta snaha koordinovat alespoň tedy e, tu výzkumnou část této věci, těch všech čtyř institucí, kterých se toto týká. Vím, že je to velmi složitá věc. Takže pokud by tato přípravná akce e, ty čtyři instituce dokázala zlužit, združit v přípravě té analýzy, bylo by to, myslím, užitečné pro nás, pro všechny. Možná, kdyby se nám to podařilo, možná bychom o příštím víceletém finančním rámci jednali zcela jinak. Zároveň si ale myslím, že je potřeba jasně říci a chápu, že parlament, alespoň tedy generální tajemník a byro chce navyšovat interní výzkum, interní analýzy a tak dále. Myslím si, že je potřeba rovněž se zaměřit na možnosti toho, jaká by byla přidaná hodnota nějakého interního výzkumu uvnitř institucí v porovnání s těmi externími think tanky nebo externími e, vědci, výzkumníky a tak dále. Mnozí z nich by v takovéto aktivitě stejně měli své místo, ale občas pocházejí velmi dobré nápady zevnitř institucí podobně jako zvnějšku. Takže to je ještě další rozměr, který je dosti složitý, tedy koordinace mezi institucemi, ale hledání pomoci i jinde. Děkuji. Děkuji. Jamesy, chceš něco dodat? Eh, už si to popsal velmi detailně, tedy jedině jestli máš něco spontánního teď v tuto chvíli. Ano, děkuji, no možná eh, jenom několik komentářů. Eh, děkuji Salvatore za poznámky. My ten dokument samozřejmě upravíme. Já vím, že je nevhodné, že se vám to rozeslalo teprve před chviličkou, ale ten dokument také procházel procesem konzultací uvnitř institucí, takže eh, neformálně jsme zajistili, že ty návrhy jsou takové, že ostatní instituce nesmetou ze stolu, takže je to skutečně meziinstitucionální proces. Eh, k tomu, co říkal Ivajlo, procedurálně vzato, pokud jde o rozvoj toho interního výzkumu, ta, to novátorství tohoto procesu je to, že eh, zatím probíhají výběrová řízení pro externí dodavatele Sepson, Chertenhaus House a tak dále. Toto je poprvé, kdy chceme do tohoto procesu zahrnout i administrátory. Nechceme jim jenom říci, tak to udělejte takto, takto udělejte dokument, ten se někam založí a bude to. Toto je naopak skutečný proces, který lidem eh, dává možnost eh, poskytnout dlouhodobě přidanou hodnotu a vidět své místo uvnitř institucí. Takže tím, že budeme mít tyto pracovní skupiny, máme dobrou možnost interagovat s dodavateli a je to zároveň velice zajímavý proces, zejména v těch prvotních fázích, eh, jak ty čtyři instituce budou spolupracovat, tedy Rada, Komise, Parlament, SVČ. Proč jsme o tom nehovořili už předtím? Jsou to určitě témata, o kterých už jsme diskutovali. Přidaná hodnota je v tuto chvíli velmi vysoká a do budoucna se bude zvyšovat. Pokud jde o eh, ty komentáře k tomu, eh, jak tuto zprávu prodiskutovat na širším poli eh, lidé z AFKO, jako třeba Elmar Brok nebo pan Třeškovský, přemýšlejí o tom, že by vytvořili pracovní skupinu Foresight 2030, což by byla skupina pro dlouhodobý horizont. Myslím si, že to by třeba byl dobrý způsob, jak toto téma dostat na pořad jednání bez mnohých formálních procedur, které by to celé zpomalily. A byla by to dobrá příležitost pro všechny, kteří se v tom angažovat chtějí. Ten dokument jako takový, až bude vydán, v podstatě eh, bude obsahovat eh, zprávy dodavatelů, diskuse a tak dále. A eh, momentálně jediný takový dokument je z Národní informační rady, eh, což je v podstatě vydáno každé čtyři roky. To je dokument pouze eh, hledící jaksi do budoucna, ale nic nenavrhuje. Ale v tomto dokumentu se chceme zaměřit i na dlouhodobé trendy, eh, kdy se řekne zkrátka, ano, toto budou témata pro politický svět do budoucna a tak to by se měla řešit. Eh, vůbec je to podle mě iniciativa, která přichází v pravou chvíli. Musím říct, že se těším na diskuzi a debatu na předložené pozměňovací návrhy a paní předsedkyně mám dojem, že eh, na plénum toto má přijít někdy v září, takže máme celé léto na diskuse ve výboru a na rozhodování o pozměňovacích návrzích. Děkuji vám všem za komentáře ještě jednou. Děkujeme vám. unser Tagesordnungspunkt 12. Bod 12 na pořadu jednání. Eh, ten se zabývá eh, zahraniční politikou, ale paní zpravodajka tu není, takže bod 13. Tady zpravodaj taky není. Ten je na fact-finding mission eh, v Africe pro země AKT. Nicméně ten si zajistil, on si zajistil náhradu a poprosil Jence Gajera, aby přednesl jeho stanovisko. Takže prosím, Jensi. Děkuji, Juto. Derek přišel za mnou, je to myslím vhodné, protože oba <clears throat> jsme ve stejných výborech. Budu hovořit Eh, asi nejspíš anglicky, protože nám Derekovo byro předložilo stručné poznámky a než abych to tady simultánně překládal do, do Němčiny, tak to radši přečtu, tak jak to je. Eh, jde o dopad rozpočtových omezení pro regionální místní orgány, pokud jde o výdaje ze strukturálních fondů EU v členských státech. Druhá výměna názoru v rozpočtovém výboru, druhá výměna názoru protože to bylo nejdříve bez dokumentu 7. května a týká se to zprávy z vlastní iniciativy výboru REGI, kterou připravuje Emilia Mazzoni z EPP. Stanovisko je stručné, týká se několika bodů. Drek je proti zásadě makro ekonomické kondicionality, vítá její stanovisko k výkonnostnímu rámci, tedy zamítnutí této myšlenky, což by mohlo poškozovat eh, zásadu lepší vydávání prostředků a mohlo by poškozovat ambiciozní projekty. Derek nezdílí stanovisko zpravodajky, pokud jde o tematickou koncentraci. Odstav Vec 6 stanoviska vysvětluje, že tematická koncentrace na malý počet programů je nezbytná, ale je potřeba také pružnosti pro regiony, které mají jiné cíle a priority. A to naprosto podporuji. Stanovisko zdůrazňuje úlohu politiky soudržnosti při snižování makroekonomické nerovnováhy, zdůrazňuje také obavy, že škrty v této oblasti a vyzývá k tomu, aby financování v této oblasti bylo zachováno minimálně na současné úrovni. Vznikají zde synergie na úrovni EU a také zdůrazňuje, že místní a regionální orgány odpovídají za podstatný díl veřejných výdajů v Evropě. Derek vítá veškeré návrhy kolegů a termín je k 6 červnu a omlouvám se za nedostatky v angličtině. Ano, děkuji. Ono nás to svým způsobem e, združuje, takže za to se neomlouvejte. Paul Rübich. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, je velmi důležité hovořit o strukturálních fondech a o jejich dopadech vzhledem k tomu, že hovoříme o rozpočtech, které jsou neustále kráceny šéfy státu, šéfy vlád, takže musíme hledat efektivitu i v těchto strukturálních programech a náležitě ji prosazovat. I ve výboru ITRE jsme právě měli diskusy o tomto stejném, o e, tom, že vzdělávání pro podnikatele, pro samostatně výdělečné osoby bude do budoucna ještě důležitější. Protože když máme tolik nezaměstnaných, tak jako alternativa, o tom jsme hovořili intenzivně s odbory v, v Rakousku, alternativy pro e, zaměstnanost jsou například ty stát se samostatně vydělečně činným nebo založit si malou firmu, ale proto potřebují lidé vzdělávání. Takže jde právě o ta kritéria efektivity. Jak můžeme e, podporovat nové kvalitní podnikatele. A to je centrální výzva pro nás, pro všechny. Já mám na toto téma jednu otázku, e, tedy k těm úsporám. Jak to teď vypadá se závazky a s, platba, s platbami? Je pravda, že už nelze provádět platby, protože ten dodatečný rozpočet zatím nebyl eh, kotován radou. Já jsem z komise slyšel, že od včerejška jsou v této oblasti platby úplně zastaveny, protože ty potřebné prostředky vůbec nejsou k dispozici. Chci se zeptat, jestli někdo víte, jestli to je pravda nebo ne. Eh, tu otázku předáme příslušnému řediteli. Já jsem o tom neslyšela zatím vůbec nic, ale všichni samozřejmě víme, že Eh, minimálně na konci června, na začátku července tato skutečnost eh, nastane, že zkrátka komise už nebude mít peníze na převody. Nevím, jak to je teď, upřímně řečeno, ale můžeme se zeptat. Pokud nejsou žádné další dotazy, předám tedy rovnou tuto otázku panu Prezrovi. Prosím. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud jde o eh, určitá omezení v rozpočtu pro placení účtů, tak zde máme vlastně dvojí omezení. Jednak eh, jde o ty eh, platby umožněné rozpočtem. V tomto smyslu navrhla komise opravný rozpočet těch nějakých dalších 11,2 miliard, abychom se vypořádali s těmi nedostatky v určitých rozpočtových položkách. Jinak všechny ty uh, platby už byly vyčerpány a není možné dále platit. A pak je tady ještě druhý typ omezení, který souvisí s disponibilitou peněz, které jsou komisy jaksi v pokladně k dispozici každý měsíc. A tady to se určuje eh, vlastně příjmem z vlastních zdrojů, to je jedna dvanáctina z celkového množství každý měsíc, Eh, na začátku roku je možné požádat o dvě dvanáctiny navíc, abychom mohli vyplatit všechny ty přímé platby, které se velmi často platí hned na úvod roku. A momentálně eh, tato omezení pokladny donutili komisi k tomu, aby jaksi určité výdaje dala na příděl, eh, zejména v oblasti politiky soudržnosti a rozvoje. Musíme totiž eh, plnit právní požadavky v tom smyslu, že platby je potřeba plnit do 60 dnů. Takže ehm, to teď funguje na bázi, kdo dřív přijde, ten dřív mele, nebo respektive kdo dřív přijde, ten dřív inkasuje v souladu s právními požadavky. Ale eh, znamená to zároveň, že to je eh, omezení, které, že, že v tom smyslu, že nemůžeme zaplatit všechny účty, které máme momentálně na stole. Kdybychom měli více eh, hotovosti, mohli bychom toho více zaplatit. A je to situace, která už od Loňska se stává velmi eh, brzy v roce, vlastně už od května jsme v tom přídělovém systému a předpokládáme, že do června to bude pokračovat. Ovšem od června už by to potom problém být neměl. Na druhou stranu pak zase se bude blížit datum, kdy se setkáme s tím omezením té, eh, té celkové maximální výše povolených pladeb, čímž se vracíme k těm eh, návrhům opravných rozpočtů a případnému navýšení. Děkuji. Děkuji. Takže pan Preza nám to teď vysvětlil, že nám komise vlastně nemůže vůbec nic říct. Sice tady použil více slov než takto stručně, ale je to to samé. Tak dobrá, má někdo nějaké další komentáře? Jen si nic, všechno je jasné. Dobrá, takže tento bod je uzavřen. Paní zpravodajka na bod číslo 12 tady stále není, takže bod 20 na pořadu jednání. To je zpráva o činnosti společné pracovní skupiny eh, předsednictva rozpočtového výboru ta se zabývá eh, rozpočtem Evropského parlamentu, ovšem eh, eh, od posledního zasedání našeho výboru a dnešním dnem žádné další schůze nebyly, takže nemáme žádné zprávy, protože nemáme nic nového. A tedy přeji všem přítomným dobrou chuť, hezkou polední pauzu a v 15 hodin pak začne slyšení, prosím.